k dalšímu bodu na pořadu jednání. A, a zde nám místo předsedkyně komise a vysoká Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku řekne něco o rozhodnutí izraelské vlády o rozšíření osad na mm, západním břehu a ještě, mm, eh, ještě nejdříve eh, dám eh, paní Kozaku slovo, protože zastupujete paní místo předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, tak v pondělí Rada pro zahraniční záležitosti vydala závěry k blízkovýchodnímu mírovému procesu. Nikdo nemůže mít žádné pochybnosti o pozici Unie v, tě, v této klíčové otázce. Eh, je to zřejmé eh, jak ze závěru rady z tohoto týdne, tak s prohlášení jménem Evropské unie, které bylo vydáno 29. listopadu. Obnovení přímých vyjednávání mezi Izraelem a Palestinou bez eh, průtahů nebo předběžných podmínek je to, co si Evropská, přeje právě, Evropská unie přeje právě teď. To si samozřejmě vyžádá odvážná konkrétní kroky ze strany obou stran. Ale eh, nyní více než kdykoliv předtím je třeba přímých eh, věcných vyjednávání, aby bylo dosaženo trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu a ukončení eh, všech nároků. Jasné, Parametry, kterými se eh, nastíní základy pro vyjednávání, jsou eh, klíčovým eh, základem úspěšného výsledku. Evropská unie je připravena spolupracovat se Spojenými státy a dalšími mezinárodními partnery, včetně partnery z kvarteta, se společným cílem dosáhnout podstatného pokroku na cestě k míru v roce 2013. Evropská unie bude spolupracovat se všemi, kteří jsou ochotní eh, se eh, pustit do takovéhoto hledání míru, stability a prosperity. Arabská mírová iniciativa eh, zejména poskytuje regionální podporu pro komplexní mírovou dohodu mezi Izraelem a Palestinou. Všechny strany eh, se musí vyhnout aktům, které by podkopávaly důvěru a životaschopnost a řešení v podobě dvou států. Od Benánské deklarace v roce 1980 Evropská unie má za to, že osady již jsou podle mezinárodního práva nezákonné a představují překážku na cestě k míru. Proto eh, by nemělo být překvapením, že v pondělí Evropská unie vyjádřila své hluboké rozhorčení a zásadní opozici vůči izraelským plánům eh, oznámeným po eh, přijetí rezoluce valného skromaždění OSN 29. listopadu rozhodnutí o rozšíření OSAP Eh, na západním břehu Jordánu, včetně a také eh, ve východním Jeruzalémě a konkrétně plánů eh, zastavit takzvanou oblast E1. Plán E1 by v případě naplnění zásadně podkopával vyhlídky na vyjedné řešení konfliktu, protože by ohrozil možnost jednotného palestinského eh, státu a eh, v Jeruzalema, co by dvou, eh, co by hlavního města dvou nebo obou států. Evropská unie konstatovala, že bude bedlivě sledovat situaci a její širší dopady a podle toho jednat. Jinými slovy, Evropská unie to nikdy neřekla jasněji než tentokrát v pondělí. Naplňování takovýchto plánů by nejenom mělo dopad na vyhlídky palestinského státu, také by to mělo dopad na vztahy mezi EU a Izraelem. Ve stejném eh, duchu Evropská unie vyjádřila se odhodlání zajistit, aby v souladu s mezinárodním právem všechny eh, dohody mezi izraelským státem a Evropskou unii jednoznačně a výslovně obsahovaly odkaz na to, že se nevztahují na území okupovaná Izraelem eh, od roku 1967. Eh, také zopakovala eh, svůj závazek zajistit i nadále trvalou a, a v úplnou implementaci stávající legislativy EU a bilaterálních ujednání, která se týkají výrobků z osad. Evropská unie také vyzvala Izrael, aby se eh, vyhnul jakýmkoliv krokům, eh, které by eh, narušily finanční situaci palestinských úřadů. Smluvní závazky, zejména podle pařížského protokolu, které se týkají úplného, včasného, předvídatelného a transparentního převádění výnosu z daní a z cel je třeba respektovat. Evropská unie také vyzvala palestinské vedení, aby eh, konstruktivně eh, využilo svého eh, nového postavení nečlenského pozorovatelského státu, kterého se dostalo Palestině ve, OSN, a aby nepodnikalo kroky, které by prohloubily nedostatek důvěry a vedly mimo vyjednávané řešení. Vážení poslanci, před pouhými třema týdny jsme, třemi týdny jsme projednávali eh, nejnovější eh, v násilí, které eh, probíhalo mezi pásmem Gaze a Izraelem a které zrovna skončilo příměřím. V pondělí jsme také měli první příležitost na Radě pro zahraniční záležitosti zhodnotit příměří a zajistit možnou podporu EU k jeho dalšímu zajištění. Příměří je zatím dodržováno a je důležité, aby veškeré jeho součásti byly i nadále implementovány. Evropská unie je odhodlána usnadňovat Eh, sociální i hospodářský rozvoj pásma Gazy. Stejně tak otázka pašování zbraní do Gazy musí být eh, řešena okamžitě a efektivně. Máme nějaký problém s tlumočením, říká pan předseda. Ne všechny jazyky fungují. Eh, v jakém jazyce neslyšíte? Francouzsky to není slyšet údajně, říká pan předseda. It works now, as I am informed, so... Tak eh, snad už to funguje omlouvám se, paní eh, ministrině, můžete pokračovat. Ano, ono to ale bylo přerušeno na dlouhou část. Poslední část jsme vůbec neslyšeli. Okay. Uh, Takže plně eh, uznáváme eh, izraelské eh, legitimní bezpečnostní potřeby a přitom jako Evropská unie opakujeme výzvu k okamžitému a trvalému a bezpodmínečnému otevření přechodu, aby se umožnil k humanitární pomoci komerčního zboží i osob do pásma Gazy a z něj. Vyjadřili jsme svou připravenost využít svých nástrojů na podporu eh, snah stran, eh, včetně možného eh, obnovení příslušným způsobem, tedy obnovení mise EUBAM v Rafahu. Evropská unie opakovaně zdůraznila svůj, se zásadní odhodlání podporovat bezpečnost Izraele, včetně tedy vzhledem k eh, hrozbám v regionu. Evropská unie nikdy se nepřestane eh, stavět proti těm, eh, kteří sahají po násilí a terorismu. Evropská unie opakovaně mm, opakovaně opakuje svoji eh, výzvu eh, na vnitropalestinské eh, usmíření mezi prezidentem Mahmudem Abbásem v souladu se zásady, zásadami stanovenými v jeho projevu ze 4. května 2011. Co by důležitého prvku pro jednotu budoucího palestinského státu a pro zažení řešení dvou států? Takovéto usmíření by mělo přímý dopad na situaci v Gaze, která je neudržitelná, dokud Gaza bude politicky a hospodářsky oddělena od eh, západního břehu Jordánu. Děkuji vám eh, za pozornost a těším se eh, na usnesení, které parlament, Evropský parlament přijme zítra. Děkuji vám. Děkuji. Další řečník za Evropskou lidovou stranu, pan Gáler. Máte dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, skonstatovali jsme, že v eh, tuto dobu obě dvě eh, strany jsou ehm, ovládány jestřáby. A my chceme řešení dvou států. Ten konflikt na Blízkém východě se musí vyřešit nejenom v zájmu tamních států, ale je to i v eh, bezprostředním zájmu EU. A proto musíme eh, nejenom reagovat a omezovat se jenom na deklarace. Musíme eh, nejdříve všechno, co stojí v cestě mírovému procesu, pojmenovat. jsou to, je to ostřelování pásmo Gazy a i nová prohlášení Kalida Mašala, šéfa Hamásu, že Izrael nikdy neuzná. Pro mě, jako pro přítele, eh, státe, eh, přítele státu Izrael, eh, je proto stále bolestivější vnímat, jak izraelská vláda stále více budí dojem, že jsou jí jedno její mezinárodní závazky, že nehodlá dělat nic podstatného k přispění mírovému procesu. Eh, další osady jsou ilegální, to je prostě právně eh, přesvědčivé. Proto eh, požadujeme okamžité zastavení a úplné zastavení osídlovacích aktivit. A děkuji předsednictví za jasná slova, také pokud jde o jasné nezadržování v příjmu palestinských úřadů. Obě strany eh, očekávají eh, dodržování určitých eh, parametrů a musíme přijmout opatření, pokud se, pokud se nestane to, co chceme. Jenom jeden jediný evropský členský stát byl proti mm, přijetí Palestiny co by pozorovatelského státu. Tady se Evropská unie opravdu nezměnila. Víme, eh, co se, eh, nebo jak, eh, jaké přínosy má spolupráce s Palestinou v pásmu Gazy a jak přínosná je tamní hospodářská svoboda. A dobře víme, jak přínosná je naše spolupráce ve vědě například. A doufáme, že si to Izrael také včas náležitě uvědomí. Děkuji. Thank you, Mr. Galler. Děkuji, pane Galere. Jste ochoten odpovědět na modrou kartu? Eh, Mr. Murphy, Murphy. Pan Murphy má slovo. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat poslance, zdali hlasoval pro to, abychom povýšili na vyšší úroveň vztahy s Izraelem před dvěma měsícimi a stačí, myslíte, slova kritiky pouze ze strany parlamentu, nebo bychom měli něco jednou konečně provždy udělat? Takže pokud jde o AKA, o tuto dohodu, tak podle mě to eh, nebylo eh, zvýšení eh, té smlouvy na vyšší úroveň, ale šlo v podstatě o pokračování smlouvy, takže jsem hlasoval pro, ale my nejsme exekutivní síla, takže já apeluji na komisi, na radu a na členské státy, aby ty jednali eh, podle toho, co jsem řekl, to znamená stanovit jasná kritéria, časovou, časový plán, eh, provádět konkrétní kroky, konkrétní návrhy předkládat. A pokud se nebude nic dít, tak zareagujme, mm, ale já skutečně mm, mm, nerad vidím, že stávající vláda ta eh, nevidí budoucnost své země ze správné perspektivy. Já vím, že to je tvrdé prohlášení, ale já to říkám s velkým smutkem. Děkuji a další řečník na, sezn- na seznamu za socialisté demokraty je paní Ana Gomez. Velice děkuji. To, co se děje eh, na západním eh, břehu, je proti mezinárodnímu právu. Nedávné rozhodnutí vystavět dalších tři tisíce obydlí na západním břehu je obrovskou provokací ze strany izraelských eh, úřadů a je obrovským zklamáním, že se k tomu Izrael rozhodl, protože Izrael chce hovořit o míru, ale jedinou, jediným způsobem, jakým eh, to může Izrael dosáhnout, je spolupráce s palestinskými orgány. Izraelský stát musí vystupovat odpovědně a musí eh, spolupracovat. Eh, Izrael musí postupovat prostřednictvím OSN a spolupracovat s Palestinou, což také musí zahrnovat i spolupráci s Evropskou unii. A také to, že se rozhodli eh, mm, zadržet výnosy zdaní, to je takovou další provokací. Evropská unie musí vyslat rovněž jasný signál i Hamasu, že Izrael existuje a že zůstane tato, tato nedávná rozhodnutí rozhodně situaci nepomohly a je důležité, abychom pomohli palestincům, aby mohli vybudovat svůj vlastní stát vedle Izraele. Děkuji, paní Ana Gomeš. A nyní za alianci ALDE paní Nates. Minister, Mr. President, uh, Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Když eh, jsme si začali připravovat návrhy pro dnešní usnesení, tak jsme ještě neznali, jaké budou závěry ehm, zasedání rady, která se konala v pondělí. Nicméně, když porovnáme ten původní text a text závěrů rady, tak uvidíme, že tam jsou eh, velice pozoruhodné paralely v tom, jaký k tomu máme přístup. My samozřejmě eh, s hlubokým politováním bereme na vědomí rozhodnutí izraelské vlády mm, vystavit dalších tři tisíce nových obydlí a dále také podporovat výstavbu v oblasti E1, což pokud k tomu opravdu dojde, by eh, fakticky znemožnilo eh, vytvořit nový stát Palestina ohledně území také eh, litujeme toho rozhodnutí mm, ne, zadržovat ty výnosy eh, z daní. V podstatě k těmto dvou, dvěma oznámením došlo po rozhodnutí valného schromáždění OSN a oběma těmito rozhodnutími se, Izraela, se izraelská vláda eh, oslabuje svou pozici. Izraelská vláda chce se oslabit eh, pozici Mahmuda Abáse, což však ale zároveň v podstatě posiluje eh, pos, eh, po, postavení Hamásu, takže to je dost paradoxní situace. My vítáme závěry rady a domnívám se a věřím, že vysoká představitelka se svými kolegy v tomto procesu bude hrát velice důležitou roli Myslím si, že bychom také neměli zapomínat na to, že tyto závěry byly jednomyslně všema, všemi dvě, 27 členskými státy schváleny a to by také izraelská vláda měla vzít velice pečlivě v úvahu a měla by se nad tím hluboce zamyslet. A co se týče rozhodnutí valného schromáždění OSN, tak je skutečně velice pozoruhodné, že pouze jediný členský stát Evropské unie se rozhodl hlasovat v podstatě pro Izrael, zatímco ostatní podpořili nebo se zdrželi, eh, když se hlasovalo o té žádosti Palestiny. Nakonec se může Izrael ocitnout v absolutní izolaci, což by byla velká škoda, protože tím by se ještě více oddálilo to eh, konečné mírové řešení. Děkuji. Děkuji, říká předseda nyní ze zelené minutu a půl paní Brandner. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla zde přivítat eh, paní ministrině. Nedávný plán rozšířit eh, osady na západním břehu, včetně oblasti E1, je politicky útočným prohlášením, což také může oslabit projekt Palestiny. Chtěla bych však ještě zmínit další věc, ke které došlo včera ráno. Izraelská armáda, izraelské vojsko e, eh, zautočili na kanceláře ženského e, spolku, také jedné nevládní organizace a také zastřešující organizace, která má pod sebou izraelské nevládní organizace. Většina z nich nebo hodně z nich také čerpá podporu ze strany Evropské unie. Považuji to nikoli pouze za ohrožení míru v oblasti, ale také za velice jasné, jednoznačné porušení mezinárodního práva, což také oslabí možnost e, prosazovat lidská práva v obou zemích. Evropská unie se rozhodla, že chce, mm, pardon, v červenci se rozhodli, že chtějí eh, posílit své vztahy s Izraelem, plánují společné aktivity, nicméně jakékoliv další tyto aktivity by měly být prozatím zmrazeny, zastaveny, abychom vyslali izraelské vládě jasný signál, že Evropská unie nebude souhlasit s tím, že Izrael porušuje mezinárodní závazky. Také bych chtěla apelovat na vysokou představitelku Eh, v rámci delegace do Tel Avivu, aby vyslali velice silný signál svým izraelským protěžkům, že chceme, aby zde byly i činy, nikoli pouze slova. Evropská unie očekává také i určité akce, které se týkají produktů, které pochází z, ze sporných území. Děkuji. Děkuji. A nyní jménem uh, evropských konzervativců a reformistů. Dávám slovo panu Tenokovi. Já soucítím s palestinskou frustrací. Jejich e, úspěch získat pozorovatelský status v OSN e, vyprovokoval e, izraelskou vládu, která jenom eh, dokazuje, jak porušuje eh, dohody v roce eh, z Osla z roku 93. My si myslíme, že mm, ta reakce byla kontraproduktivní. Vždycky jsme tvrdili, že budování osad je kontraproduktivní a ale je třeba eh, říci eh, ve prospěch Izraele, že tzv. koridor E1 je ve fázi předběžného plánování a vláda zatím neoznámila, eh, že tím, zatím žádnou okamžitou stavební aktivitu a také neoznámila nic, co se týkalo mm, plánů zadržovat peníze za to, že neplatí palestinské úřady v Izraeli za elektřinu. Eh, takže je třeba zabránit krizi. Nech palestinské úřady ukážou, že jsou ehm, eh, chytré, moudré a odvážné a vrátí se k vyjednávacímu stolu, aby umožnili eh, řešení dvou států. A nyní za FD pan Provera. Děkuji, pane předsedo. Já si pamatuju, že v dohodách z Osla všechny spory, které se týkaly i těch osad, se měly řešit prostřednictvím přímého jednání mezi dotčenými stranami. Otázka osad, osad to není ta jediná a hlavní příčina konfliktu, i když je pravda, že útoky eh, na Izrael již začaly před 50 lety právě ze západního břehu a tehdy ještě vůbec žádná taková osada v Palestině neexistovala. Základní problém je odmítnutí, tedy palestinské úřady až do posud a teroristi z Hamasu a většina arabských států pořád odmítají uznat legitimitu Izraele na vlastní existenci, na existenci židovského státu. Bez toho, aniž bychom uznali tedy, že ten problém je čistě teritoriální. Ne, je to otázka legitimity a bez toho, než to uznají, tak nebude existovat stálý mír. Teď otázka území. Teritorií zde by bylo velice, velice zajímavé uspořádat takové takové slyšení, abychom si vyslechli odborníky, právníky z obou stran abychom zjistili, jaké jsou různé jejich názory a skutečně, abychom zde měli více jasných informací, abychom viděli, jaký je právní, historický a další background, eh, který stojí za touto izraelsko-palestinskou otázkou. Děkuji a nyní eh, za Konfederaci Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice má slovo eh, pan Jarik. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A palestinci a Mahmud Abbas používají eh, eh, nástroje mezinárodního práva demokracie, dim, diplomacie a izraelská vláda si opět zvolila násilí a úmyslné porušování mezinárodního práva. Naše instituce, tedy parlament, rada a komise, nemohou již tolerovat, aby jedna vláda, eh, a se kterou navíc máme tedy eh, dohodu o přidružení, aby jednostranně ta vláda rozhodla o represálích i proti většinovému rozhodnutí OSN z 29. listopadu 2012, kdy OSN rozhodlo, že Palestina získá statut pozorovatele. Takže my bychom měli samozřejmě eh, apelovat na aplikaci mezinárodního práva a postavit se proti izraelskému rozhodnutí skonfiskovat příjmy z daní a aby i eh, okamžitě eh, skoncovali s kolonizací, tedy eh, přestali stavět na takzvaném ukradeném území. A zde tedy se hovoří o zóně jedna, kde bychom měli zabránit těmto stavbám a také i není možné přece popírat hlasování, které proběhlo v OSN. Naopak musíme potvrdit, že Gaza, Jeruzalém a západní břeh dohromady jsou Palestinou. Izraelský stát eh, je vinný eh, tím, že úplně eh, se staví proti podpisu, který v roce 51 připojil na ženevskou umluvu. Jejich článek 49 zakazuje nové osady na území, které si někdo uzurpoval po, po konfliktu. Čtu to. Eh, okupant nemůže eh, přistupovat k deportacím či k transferům určité části civilního obyvatelstva eh, na okupované území, ale to tehdy Izrael přece podepsal, takže my bychom měli zajistit, že to bude respektovat. A takto moje tedy frakce Konfederace Evropské sjednoce levice a Severské zelené levice, my jsme předložili návrh společného usnesení, kdy apelujeme na spravedlnost a právo, které by mělo převládat proti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 Vážený pane předsedo, paní předsedkyně rady, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Mír na Blízkém východě je pro Evropu, pro celý svět i pro dialog kultur strategicky důležitý a mír na Blízkém východě musí být prioritou naší evropské politiky. Izrael má právo žít v bezpečí, Spolková republika Německo dokonce říká, že bezpečnost Eh, Izrael je jedním z důvodů existence Německa a k tomu já se jednoznačně eh, připojuji. Proto se musíme postavit proti eh, tomu, co řekl vůdce Hamasu Alet Mešel, a sice, že nikdy neuzná Izrael. To je jedna strana, ale na druhou stranu Palestina má také právo žít v bezpečných hranicích a proto je hluboce znepokojivé, když Izrael chce na jejím území e, stavět 3000 osad. Bude si brát něco, co mu e, nepatří. A důvod je velice pozoruhodný, a sice e, trestat. Protože Palestina chtěla být uznána OSN, a podařilo se jí tam získat velký souhlas pro pozorovatelský status takže kdyby to takhle eh, Izrael eh, oznámil, tak je to prostě urážka velké většiny států v OSN. Když eh, budou ty, eh, ty, ty osady postavené, nebude už možné řešení dvou států a Izrael eh, touto politikou se vydá na osudnou cestu. My jako přátelé Izraele musíme našim přátelům v Izraeli říkat to, co si myslíme, eh, že je pravda. představa přátelství nespočívá v tom, že opakujeme to, co přátelé říkají, ale naopak je upozorníme, když si myslíme, že jdou špatnou cestou na to, že tam jdou. Mezinárodní společenství nes nesmí eh, eh, připustit, aby řešení dvou států eh, nakonec bránili osady a musíme proto odmítnout, když prezident Abbas a ministerský předseda Abbas jsou defamováni tyto dvě osoby, mm, kdo je zná, a já jsem s prezidentem Abbasem se vícekrát setkal, ví, že jsou to osoby, které chtějí mír a také prezident eh, Abbas eh, zde byl eh, jednoznačně uznán v prohlášení rady. A mm, je důležité, aby mm, vyhrával, aby mm, byl uznán Fatah, aby existovalo řešení dvou států. My jsme pro důstojnost lidí v Izraeli i v Palestině a mír je možný. To ukazuje Nobelova cenu mír, no, cena míru, která byla při, m, propůjčena EU předevče, e, předevčírem. A pokud my jsme to dokázali, tak oni to také mohou dokázat a bychom je v tom měli podpořit. Děkuji a e, nyní e, bude hovořit paní Kostel na minutu a půl. President. Pane předsedo, minulý měsíc jsme projednávali situaci v eh, Gaze a eh, vydechli jsme si, eh, když bylo oznámeno příměří. My jsme zde vyjádřili silnou podporu pro pozorovatelský nečlenský status Palestiny v OSN a doufali jsme, že by to bylo podnětem pro obnovení mírových vyjednávání. Nicméně odhodlání Izraele pomstit se eh, v podobě eh, tří tisíc eh, nových jednotek pro osadníky je ranou mírovému procesu. Jde to proti tomu, co neustále schvaluje EU e i v mezinárodní společenství. Zadržování daňových výnosů palestinskému úřadu jenom podkopává tento úřad a prezidenta Abase, který stále je pro nenásilné řešení. Musíme jasně říci, že by mělo být eh, v okamžité eh, eh, zastavení výstavby v osadníku a blokáda by měla být zrušena. Je třeba také pod pokroku v interním palestinském usmíření a je třeba také vyjednávat bez předběžných podmínek. Proto vítám závěr rady, který vyzývá k smělým krokům směrem k míru. Eh, členské státy EU musí být připravené ke směr, smělým a konkrétním krokům, musíme být viditelní, silní, musíme uplatňovat stávající legislativu a mezinárodní právo, jinak se bojím, že naše pěkná slova a usnesení budou eh, opakováním běžné eh, mělkosti. Silná slova musí následovat silné činy. Děkuji vám mnohokrát. Máme tady modrou kartu pro vás. Jste připravena zareagovat? Paní Sinclair, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ráda a poblahopřála a eh, kolegyni k projevu. Eh, dává to velký smysl, ale hovoří tady o mílovém procesu. Nesouhlasila bys se mnou, že jednou z hlavních bariér mírovému procesu je odmítání Hamásu uznat stát Izrael. Ona o tom vůbec nehovořila. A tohle je vlastně takový první krok k míru a řešení dvou států. Takže prosím, eh, vyznit, vyzvejte Hamas, ať eh, uzná stát Izrael. Uh, děkuji eh, a děkuji kolegyni za otázku. Já jsem vždycky podporovala stanovisko EU na právo palestinců na stát a zároveň právo Palest... Izraele žít bezpečně a svobodně ve svých hranicích. A já doufám a Eh, doufám, že to eh, ten proces usmíření eh, zohlední. Doufám, že budou obnoveny v podmínky, nebo budou obnoveny vyjednávání s Izraelci bez předběžných podmínek. Velice děkuji. A teď prosím paní Auken, jedna minuta. Um, Děkuji, pane předsedo. Jednu věc je třeba jasně říci dnes eh, radě jasně říci, udělejte něco. V bodě 3 eh, deklarace, která je velice dobrá, je to prohlášení z pondělí, tak tam se říká, že se bude jednat eh, accordingly, tedy řádně, tak jak se má. Ano, o tom se hodně mluví, ale málo konkrétních kroků. My jsme skonstatovali zatím, že izraelská vláda vůbec se nezajímá o slova Evropské unie. A mm, to, co e, e, dělá Evropská unie, to se rovná holokaustu údajně. A když kritizujeme Hamas, tak je třeba si připomenout, že naši partneři jdou příliš daleko. Je to útok mm, na nás, ale je to i útok na oběti holokaustu. Já tady Eh, nechci eh, eh, to rozvíjet dále, ale je třeba přejít od slov k činům, jinak to všechno skončí špatně. Naši přátelé v Izraeli chtějí, abychom jednali. Je hodně lidí v Izraeli, kteří si uvědomují, že pokud se nebude teď jednat, tak za pár měsíců by mohlo být to ještě horší. Velice děkuji. Nyní pan van Orden. Děkuji za slovo, pane předsedo. Izraelské oznámení je mm, tedy velice nešťastné, ale mm, myslím si, že to nelze považovat za akci, která se, mm, která, navrho, která se reagovala na události ve spojeném eh, v, ve volném schromáždění OSN. Eh, hovořili jsme o dohodách s Osla. Myslím si, že můžeme všichni říci, že nás toto rozhodnutí eh, zarmotilo, že víme, že ta bezpečnostní situace v Izraeli a také chystané volby začátkem roku si vyžadují akce zda už dojde k výstavbě v tom um, okresku E1 nebo ne. Já si myslím, že tam tedy nedojde nakonec k té výstavbě, ale myslím si, že celkově Izrael eh, zdůrazňuje, své, zdůrazňuje problémy které jsou v této oblasti. Palestinské území zůstává rozděleno a Mahmud eh, Abbas má v podstatě velice malé slovo v pá, eh, ohledně pásma Gaza. Existují také otazníky které se týkají pronikání Hamasu do západního břehu a do Egypta. Myslím si, že možná teď bychom měli spíše přemýšlet o řešení tří států, chtěl bych ještě upozornit i na iránskou hrozbu. Myslím si, že Evropská unie by měla učinit eh, následující. Měli bychom eh, využít určitý pákový eh, efekt. Palestíně jsme dali asi 5 milionů eur. Myslím si, že tyto země by se měly navrátit k jednacímu stolu a měli bychom je k tomu ještě více povzbudit. Děkuji. Velice děkuji. Mm, mluvil jste téměř dvě minuty, ale ještě paní Oken na vás má modrou kartu, takže možná ještě budete mít další příležitost eh, promluvit. Paní Oken, pan, pane fan Odena, já nemůžu, já nevěřím svým uším. Řekli jste, že Evropský parlament by měl kritizovat to, jak rozhodlo valné schromáždění OSN, což je tedy jednou z nejvýznamnějších eh, institucí. Říkáte, že Evropský parlament to má odsoudit? No, já nevěřím celé řadě věcí, které zaznívají v Evropském parlamentu. Eh, eh, zde to, to jednání ze strany Palestiny bylo vlastně provokací, bylo to nešťastné, bylo to vlastně proti těm dohodám z Osla, protože tam se hovoří o tom, že se má vyjednávat. Jak, ten, eh, jak ta žádost Palestiny pomohla celé situaci? Je důležité, aby se obě strany vrátily k jednacímu stolu a my musíme vyvíjet tlak na Palestinu, aby se právě k tomu jednacímu stolu vrátila. Protože všechny tyto ostatní akce vedou e, úplně jiným směrem. Děkuji. Další řečník je paní Anderson. Máte jednu minutu. Thank you. Děkuji. Izraelská vláda i rozhodnutí e, expandovat s těmi osadami na západním břehu, to je jasný útok na palestinský lid pod tom nedávném úspěchu v OSN a je to vlastně akt agrese, což znamená, že tato vláda nebere do úvahy mezinárodní právo a to je třeba odsoudit na té nejvyšší úrovni. Kromě toho i rozhodnutí izraelské vlády Eh, i zadržovat eh, daňové příjmy eh, ve výši asi 100 milionů amerických dolarů, to může ohrozit tu křehkou stabilitu v regionu. Je to nebezpečné a skutečné řešení krize bude pouze možné, pokud se budou zájemně tam respektovat a vztahy EU s Izraelem musí právě být podmíněny tím, že Izrael bude respektovat mezinárodní humanitární právo. Proto chci apelovat na komisi a radu, aby eh, nejednali o, eh, o upgradingu smlouvy, dokud eh, nedojde k tomuto jednání z jejich strany. Děkuji. Marek Sivěč, další řečník. Zgadzám se tak, mě podobá mi se osobnictvo na záhodním břehu. Ano, děkuji. Já mohu říci, že další osady na západním břehu, to je také součástí politiky je to politika, která je e, politikou jednostraného konání ze strany Izraele i ze strany Palestiny. E, nyní dochází konfrontacím. Izrael využívá možnosti, které má k dispozici, i když ne vždy má pravdu. Nedávno jsem byl v Cederotě a vím, že od doby, kdy došlo k vystřelení první rakety a vyhlášení proti rak- raketového alarmu uplyne pouze 30 vteřin, než se lidé, eh, lidé se mohou schovat a matka, která má tři děti, se musí rychle rozhodnout, jaké z dětí vezme sebou do ukrytu, aby ho raketa nezabila. Chci tedy říct si všem, kteří odsuzují osídlování, že jsou zde dvě strany v tomto konfliktu a že se musíme dobře rozmyslet, co eh, chceme říci, pokud by došlo dialogu, bude to pokrok. Dnes zatím žádný dialog neexistuje, ani pro něj nejsou žádné podmínky. Příčinou je to, že Izrael je neustále ohrožený konkrétními útoky a zbraněmi. Děkujeme. Urky, urky zásoně jsou 1 Paní Muniz de Urkisa, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat radě za velice eh, mm, dobré a razantní eh, závěry, které se týkají rozšíření osad, eh, a i, což může ohrozit ten, to řešení v podobě dvou států. My tedy hovoříme o osadách v zóně EU E1, což vlastně porušuje mm, práva palestinců i to vlastně je útokem na eh, uprchlíky, včetně dětí. A potom je zde zóna C, tam je nebezpečný eh, projekt, eh, evropský projekt infrastruktury, jde o solární zařízení a to také je v rozporu s rozvojem palestinského lidu, takže samozřejmě my bychom měli i toto přehodnotit. A potom, pokud se hovoří o smlouvě AKA, zde jde o tedy zahraniční aktivity EU, takže veškeré dohody mezi EU a Izraelem by měly jasně, explicitně říct, říci, že se nebudou aplikovat na eh, území okupovaná od roku 67 a zde, ať je to tedy východní Jeruzalém, ať je to eh, pásmo Gaza, ať je to západní břeh a pan, eh, pan Lieberman. Takže zde mm, mm, mm, to, co, řík, to, co říkáte, to není tedy, to není co, co míní závěry Evropské unie, ani to mínělo OSN. Děkuji a nyní pan Adlaky. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Izraelská vláda je oznámení, že eh, v reakci na hlasování o eh, Palestině v OSN, že eh, v reakci rozšíří osady a to znamená, že nerespektují žádné lidská práva ani mezinárodní právo. Budování osad to je E, vlastně jenom další porušování mezinárodního práva. A e, zde osady v, e, i v zóně E1 a okupace západního e, břehu, tak to znamená, že se vlastně palestinci oddělí fyzicky od východního Jeruzalému, což bude nemožné potom budovat dva státy. A my zde máme článek 42 předzmíněné umluvy, která zakazuje, že není možné, aby tedy ta okupu, aby okupanti Eh, posílali své civilisty, aby osídlovali okupované území. Dále máme zde prohlášení z pondělka, podle kterého veškeré dohody EU a Izrael musí jasně, explicitně, jednoznačně eh, říci, že se nebudou vztahovat na území okupovaná Izraelem od roku 67, především eh, Golanské výšiny, západní, západní břeh, východní Jeruzalém a pásmo Gaza. Děkuji a další řečník, pan Koferetti. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom řekl, že opět jsem byl překvapen, když jsem viděl, jaký eh, charakter nabyla eh, část dnešní diskuze a ty eh, diskuze, které se týkají vztahu mezi Izraelem a Palestinou mm, zde v parlamentu. My jsme přece pro mír Vždycky jsme to jasně, explicitně deklarovali takto a my samozřejmě máme velký respekt vůči státu Izrael. Víme, kolikrát stát Izrael byl předmětem agresí, eh, násilných aktů, útoků, eh, jakožto stát. Eh, I byly to útoky na státní instituce i na občany, ale zde v podstatě diskutujeme o vztazích, které již teď jsou velice křehké a nahlodané a my zde bychom měli především prosazovat mír, to musíme jasně říci a musíme tedy i odsoudit jasně ty eh, mm, eh, aktivity, o kterých se tady jedná a zde, mm, zde samozřejmě zastrašování nikterak eh, procesu, mírovému procesu nepomůže. Děkuji a nyní paní Miranda. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji eh, Palestině eh, co by eh, v novému pozorovatelskému státu v OSN. Rozšíření izraelských eh, osad je mezinárodním vydíráním. Izraelské osady na palestinském území jsou nelegální a nemorální. Eh, kontrolní body, eh, hranice, ostudné zdi, které se tam stavějí. Prostě tyhle protizákonné věci tam probíhají a lidé jsou tam terorizováni jenom ve jménu bezpečnosti. Eh, Izrael zachodil, eh, zašel za všechny hranice. Dámy a pánové, tohle nemůže být omluvou eh, že to má vytvářet bezpečnost. Je to naprosto nezodpovědné, co se děje. Děkuji. A nyní pan Angurakis. η καταψήφιση και η αποχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Děkuji. Hlasy evropských států proti uh, uznání Palestiny jsou uh, ukázkou imperialistické uh, politiky uh, EU, USA uh, proti palestincům a lidem celého regionu. Izrael intenzifikuje svoji agresivitu eh, tím, že chce postavit 3000 bytových jednotek eh, na eh, palestinském území a to v nové oblasti v reakci na OSN. Musíme vyjádřit svoji solidaritu palestincům a podpořit životaschopný palestinský stát v hranicích z roku 67, kdy bude východní Jeruzalém, východní Jeruzalém hlavním městem a kdy se e, vrátí okupace e, z golandských výšin a ze dalších oblastí. Pokusme se o e, okupaci tedy o, o zrušení okupace, jaký požaduje OSN. Děkuji. A nyní pan Weigl. Já bych eh, řekl, že eh, teď asi není ideální doba eh, pro osobní výpovědi, ale přesto si dovolím jednu takovou učinit. Já jsem v poslední době byl několikrát v Izraeli a Vždycky eh, jsem tam opakoval, že chci být přítelem obou stran. Že chci být někým, kdo by mohl třeba jednat jako zprostředkovatel, ehm, kdo by mohl zprostředkovat eh, známky dobré vůle jedné strany eh, druhé. Problém v izraelsko-palestinských vztazích je nedostatek dialogu nedostatečná interakce mezi e, lidmi dobré vůle v politice. Na úrovni občanské společnosti ten vztah funguje. Tam e, jsou to skvělí lidé, kteří si e, navzájem dobře rozumí, kteří si dokážou představit naplnění vize, kterou popsal ve své knize Amos Os. A sice, že izraelský žid a, a palestinský Arab si mohou sednout a vypít spolu kávu. Já si myslím, že základní defekt izraelské politiky spočívá v tom, že nechce dát příležitost těm, kteří vidí svoji budoucnost, kterým nejde jenom o zítřek, ale i o pozítří. A taková vize v současné době v izraelské politice chybí. Děkuji a dalším řečníkem je pan Hans Bergis. Uh, Děkuji, pane předsedo. Léta a sleduje nejenom to tragické dění, uh, nejenom uh, z místě, na místě, ale také debaty politiků v dáli. A často jsou to debaty hodně abstraktní. Používá i se eh, takové formulace, eh, které se mě dotýkají. A rád bych se zeptal, no, když se tady tolik hovoří o palestincích, o palestincích a o Palestině, o jaké Palestině tady hovoříme a o jakých palestincích? Ony eh, v současné době existují zeměpisně nejméně dvě Palestiny, které mají dvě separátní zastoupení, dvě separátní vlády, které jsou eh, legitimní zastupovat eh, danou část Palestiny. A kdo reprezentuje palestinské úprchlíky? Možná je na čase eh, zasednout ke stolu a a vyhodnotit situaci a nepohrávat si se slovy. Palestinu Palestina byla uznána, ale jaká Palestina? Eh, Palestina Hamasu? Palestina Abbasova eh, Uznává Palestina Hamasu Abbase jako legitimního prezidenta? Eh, podívejme se na tu otázku ve skutečném světle. Děkuji. A nyní pan Murphy. Děkuji, pane předsedo. Zástupce eh, vysoké zmocněnkyně nás informoval, že signál z EU nikdy nebyl jasnější, ale podívejme se na eh, signál většiny eh, z tohoto parlamentu a na signál Evropské rady. Před pouhými dvěma měsíci tento parlament byl pro posílení obchodních vztahů s Izraelem. Zítra schválí usnesení, kterým se kritizuje Izrael. Mně se zdá, že jasný signál je stejný jako vždycky izraelské vládě Nebojte se, budu vás slovy eh, kritizovat, ale eh, nikdy s tím nic nebudeme dělat. Tohle nestačí. Okamžitě by měly být pozastaveny všechny dohody mezi EU a Izraelem. Budováním osad kolem eh, východního Jeruzaléma se zabrání možností jakéhokoliv schopného palestinského státu. Uvidíte tady obrázek na eh, vládě, eh, tedy budoucnosti vlády kapitalismu. Podívejte se, eh, je třeba hromadný lidový boj ze spoda v obnovení intifády izraelského lidu, demokratickou kontrolu, boj proti izraelskému establishmentu a spojení pracujících a chudých protože jedině tak může být ukončena izraelská domen dominance a zajištěn Eh, začíná existence palestinského státu a současně socialistického Izraele. Děkuji, pan van Bálen. Velice děkuji, pane předsedo. Už jste dnes zazněla celá řada věcí, ale měli bychom si nalít čistého vína. Od prvního dne své existence je eh, Izrael konfrontován s terorem a s válkou. Izrael eh, je dnes atakován Hamasem, Hamas se zapojuje do teroristických útoků, což není dobré pro Palestince, je to pro ně negativní. Ale co s tím může Izrael dělat? Musí na to reagovat. Já se nedomnívám, že další výstavba je dobrou reakcí. Nicméně to, co bychom měli učinit my, ze strany Evropského parlamentu je říci Hamasu, aby e, přestal, aby mm, se zdržel dalšího terorismu a aby se všechny strany vrátily k jednacímu stolu. Musíme říci Hamasu, e, aby e, již přestali s terorismem. Děkuji, říká předseda. A teď paní Savela. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych vám všem připomenout jednu věc. Tyto nové osady se nestaví na nových územích. Jde o to, že tato výstavba již byla dohodnuta. Jsou to území, um, o kterých bylo rozhodnuto již za prezidenta Clintona, takže není to nic nového. Chtěla bych eh, zde v parlamentu říci, že Izrael se tímto krokem snaží připomenout palestincům, že by měli všichni pokračovat v dialogu. A já bych vám všem chtěla připomenout, že bychom se také více měli zabývat sporem mezi Fatáhem a Hamásem protože takovým způsobem potom můžeme pochopit, eh, proč Izrael takto reaguje. Izrael chce vyslat rozhovor, že dialog je zatím ještě možný a že by měl pokračovat. Děkuji, říká předseda, nyní pan Migalský. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za možnost vystoupit v této rozpravě. Pan Murphy sice odchází, ale eh, jeho slova mm, ve mě vyprovokovala k reakci, protože já vím, že se zabýval činnostmi eh, v Kazachstánu. Já vím, že se zabýváte eh, porušováním lidských práv v Ázii a zajímá mě, proč je Evropská unie tak proti Izraelu, proti Izraeli. Myslím si, že toto už můžeme pozorovat delší dobu. Evropská unie se eh, staví proti Izraeli nejvíce. Proč se všechna negativa, která se dějí na Blízkém a Středním východě, házejí na Izrael? Je zde kritika, která eh, zaznívá eh, z levice a myslím si, že není oprávněná. Děkuji, nyní pan Brok. Mimo mikrofon. Tak mě tady uh, uh, vyprovokovaly ty uh, poznámky z krajní levice. Je nám jasné, že řešení dvou zemí na základě hranic z roku 1967 je to, co chceme. Na tom jsme se široce dohodli, chceme přitom pomáhat, aby byl bezpečný Izrael a životoschopná Palestina a musí eh, k tomu dojít co nejdříve a Evropská unie se na to musí účastnit. Ale poznáme, eh, ale eh, požadovat tady socialistickou Palestinu, co by jediný způsob Uh, Uvědomte si, že Hamas požadoval vymázání Izraele z mapy světa. To je vaše představa o životě, aby celé národy byly vykořeňovány kdy už ta vaše eh, komunistická nenávist eh, přestane eh, proti všemu, co není socialistické. Tohle je porušování lidských práv a musíte se proti němu stavět, ať, jde, ať přichází zprava nebo zleva. A technická poznámka. Ale musí to být technická poznámka, prosím vážený pane Broku a, a někteří další, ztratili jste zde určitou kontrolu. Zapomínáte tvrdou realitu, kterou zažívají palestinci dnes a denně. Vražedné útoky Izraele a genocida proti palestincům je prostě reálným faktem. Naše pozice je eh, jasná. Na eh, Středním východě oba národy mohou přežít eh, bok po boku, co by zcela nezávislé státy. Přestaňme tedy s populistickou propagandou. Ukončete, vyzývá předsedám. Vážení kolegové, až do posud debata probíhala věcně. Myslím, že jsme se právě dostali ke konci. A teď e, žádám e, zastupkyni rady, aby e, debatu schrnula i ty poznámky pro i proti. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že závěry Rady ministrů zahraničí v pondělí které byly přijaty v pondělí, jsou velice jasné a jednoznačné. Spolu se závěry z května roku 2012, tak si myslím, že vysílají silný signál všem dotčeným aktérům v regionu a vysvětlují pozici EU eh, k vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu. Já nebudu proto opakovat, jaký je postoj EU, ten je velice jasný a figuruje v závěrech, které jsem právě zmínila. Je skutečně v našem zájmu, v zájmu EU, podporovat mír a demokracii v celém regionu. A je naší strategickou prioritou, aby tento eh, dlouhodobý, vleklý, tragický konflikt eh, skončil, protože podkopává bezpečnost a mír na jižní hranici EU a eh, tak to bude, dokud nebude vyřešen. Nebude existovat žádný udržitelný mír, dokud Eh, se nenaplní aspirace palestinců mít vlastní suverénní stát a dokud se nenaplní i aspirace Izraelců žít bezpečí a pokud toto se ale nenaplní eh, prostřednictvím vyjednávání o míru eh, na základě řešení v podobě dvou států. Evropská unie opakuje svůj apel z, 29. listopadu apelujeme na premiéra Netanyahua a mm, prezidenta Abase, aby se snažili o e, urovnání izraelsko-palestinského konfliktu e, e, a aby pracovali směrem k jednomu cíli. Oba již dříve deklarovali, že jsou ochotni začít přímo vyjednávat bez jakýchkoliv předsudků daných podmínek předem. My tedy apelujeme na oba, aby tak udělali a my s nimi budeme spolupracovat v tomto a bude s nimi spolupracovat, eh, budou s nimi spolupracovat Spojené státy prostřednictvím kvartetu a další z regionu a další eh, subjekty z mezinárodního společenství tak, abychom našli trvalé řešení konfliktu. Děkuji. Vlastně všechny politické skupiny v parlamentu navrhly eh, vlastní tedy eh, usnesení. O tom se bude zítra hlasovat. Tím jsme skončili rozpravu. Hlasovat budeme zítra poledne. A nyní přecházíme k dalšímu bodu našeho programu a opět zde eh, máme prohlášení